Milí kolegové, budeme pokračovat a podle programu máme prohlášení Rady a komise o zahraničních investicích ve strategických sektorech a hned dám oh, e, slovo. Paní Dali, děkuji. Stručně E, téma zahraničních investic ve strategických sektorech zatím v radě nebylo projednáváno jako takové a tudíž nemáme žádný postoj rady k tomuto. Skutečně ani nemáme